Uh, um, Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Nejprve mi dovolte uvítat vás na této zvláštní schůze. Je to sice běžná schůze našeho výboru, ale je speciální v tom, že to je vlastně naposled, kdy se setkáváme v rámci tohoto volebního období, takže bych chtěla zvlášť přivítat všechny poslance a poslankyně, kteří jsou zde přítomně. Vím, že zde možná nebudou všichni, protože celá řada eh, poslanců spíše už začíná vést volební kampaně, než tedy, um, aby se dnes eh, zúčastnila. Nicméně máme zde alespoň ty hlavní členy. Takže také ještě vítám i všechny ty, kteří nás eh, sledují přes internet. Máme zde tedy web streaming i při této speciální příležitosti. Jsem rád, že zde tedy mohu vidět některé členy a členky, i když jsme v takové dnes speciální místnosti. Také vás chci, také chci přivítat návštěvníky z ve volebního okrsku poslance Tomase Mana. Eh, tohoto poslance známe velice dobře, není sice členem našeho výboru, ale také s námi spolupracoval, protože pracuje ve výboru pro zaměstnanost, takže vítáme i tyto návštěvníky. Eh, pane poslance, chci říci, že Náš výbor už vlastně dokončil veškerou svou práci legislativní i nelegislativní, kterou měl v plánu v tomto volebním období, takže už nás nečekají žádné legislativní diskuse, žádný zpravodaj, dnes nebude mít prezentaci, ale při této příležitosti eh, jsme se rozhodli, protože máme ještě k dispozici určitý čas, přizvat několik eh, komisařů, s nimi jsme úzce spolupracovali a s nimi jsme také v minulých pěti letech dokončili některé významné eh, legislativní věci, takže jsme je přizvali a Eh, požádáme je, aby se s námi podělili o své zkušenosti, možná i o určitá ponaučení a pro podněty do, mm, pro budoucí práci. Možná také nás informují o věcech, které ještě zatím nebyly dokončeny. A například kom, komisař Šemeta nás informuje také o tématu, které se vlastně bude připravovat v budoucím volebním období. Takže, při této, takže dnes tedy budeme mít příležitost pohovořit o těchto věcech. Ve čtyři, hodiny, ve čtyři hodiny se bude hlasovat. Eh, je zde, nebo bude zde pan navrhovatel Antonio Fernando Correa de Campos. Budeme muset schválit eh, dopis o prioritách výboru IMCO, pokud jde o rozpočet na rok 2015 pro výbor pro rozpočet. Bohužel pan komisař Neven Mimica, který se chtěl dnes zúčastnit, protože vám také chtěl eh, přednést zprávu která vyšla dnes, týká se spotřebitelské politiky, tak pan komisař se bohužel nemůže zúčastnit, protože mu není dobře, jak jsme slyšeli. Čili ve čtyři hodiny si dáme takovou krátkou přestávku, kolem čtvrté nebo eh, kolem půl páté bude tedy přestávka na čaj nebo na kávu. A v 17.10 se plánuje výměna názoru s komisařem Michelem Barnierem, takže ta výměna názoru bude zhruba 17.10 a poté nás čeká ještě koktejl, který se bude konat venku takže vás také chci poprosit, abyste se drželi tohoto rozvrhu. Přizvali jsme také různé zástupce z Rady z komise, kteří s námi spolupracovali. Myslím si, že to bude taková příležitost oslavit eh, dokončení eh, této, tohoto volebního období, které podle mého názoru bylo velice produktivní a myslím si, že je dobré, že se k nám přidají i naše spolupracovníci, abychom oslavili práci, kterou jsme společně odvedli. Chci ještě říci, že je zde náš nový věstník, kde je také taková stručná retrospektiva, která se týká právě i mm, práce na tří komisařů, kteří zde dnes odpoledne mají nebo měli vystoupit. Chtěl bych také poděkovat sekretariátu a e, všem, kteří vytvořili tento věstník. Je tam také um, možnost, je tam, <laughs> je tam ještě nějaká č, volná, volné místo v tom věsníku, takže můžete požádat třeba své oblíbené komisaře o podpis. Myslím si tedy, že to je vše z mé strany. Ještě tedy eh, se tam, tam můžu schválit eh, návrh pořadu jednání. Dobře, takže formálně tedy schvaluji návrh pořadu jednání a myslím si, že už nic dalšího nás nečeká. Nemáme žádný zápis, který je třeba schválit, nebo je? Ano, takže máme zde dvojí zápis, který máte k dispozici. A prosím, eh, buď nejpozději dnes, nebo nejpozději do toho koktejlu nám nejraději eh, sdělte, zda nemáte nějaké námitky proti tomuto zápisu. Teď paní Stajer. Děkuji. Děkuji. Malcolmem? Ale neřekl jste, že to je poslední zasedání, kterému předsedáte, protože odcházíte. A já to chci říci, když jste na trošku jiné politické straně. Nevím, jestli bude další příležitost to takhle říct, říci, že jste byl úplně vynikající předseda, byl jste férový, všechny, všem jste dával slovo, všechny jste zahrnoval ke všem jste se choval rovným způsobem a vzhledem k tomu, že eh, odcházíte a nebudete dál už předseda tomuto výboru, je to váš poslední den, já vám chci poděkovat za všechnu silovnou práci, za všechno úsilí, eh, které jste do toho vložil. Škoda, že tu není víc lidí, ale ještě jednou vyzdvihuji vaši práci, eh, práci skvělého pana předsedy. Mr. Ma- Mr. Pan Mendes, děkuji. Malcolme, chci jenom se připojit k těmto laskavým eh, slovům. Můžete se připojit tedy teď ke stří, stříbrné eh, ekonomice. Ale myslím, že teď trošku ubíráme čas komisi, takže nevím, jestli bychom neměli pokračovat dál. Right. Good. No other, uh, there will be, I'm sure, chance. Jistě bude ještě příležitost k úvahám <laughs> někdy později, ale děkuji, bylo to opravdu velmi dojemné. Um, tedy není po tomto poněkud zdlouhavém úvodu mohu již dát slovo panu komisaři Šemetovi. A zároveň vítám jeho tým, Mnozí z nás s námi dlouhodobě spolupracují. Eh, budu jmenovat panu, pana Zelenského, kterého jsme viděli velmi často, protože byl v čele týmu, který se zabýval celním kodexem, což je snad největší z našich projektů z hlediska počtu pozměňovacích návrhů a z hlediska změn prováděcích aktů a aktů v eh, přenesené působnosti ještě další z vašeho týmu se dostaví později, ale jak říkám, celní, celní kodex byla zásadní položka, ovšem měli jsme i celou řadu jiných bodů, v případě vymáhání práv duševního vlastnictví. Paní Kreuzmann je zpravodajkou této kapitole a byli jsme také v těsném vztahu tedy v těchto otázkách. Myslím, že výbor s vaší podporou a s vašimi výstupy tedy eh, viděl mnoho různých, mm, eh, tedy to, jak probíhá celní politika v praxi, včetně v Číně, v Indii, v Istanbulu. Jsme se mohli přesvědčit přímo v terénu o celních postupech, čili jsme si vědomi významu této práce a oceňujeme ji. A teď už bez dalších průtahů vám dávám slovo. A pak samozřejmě tu eh, budeme mít seznam řečníků, kteří budou chtít položit eh, případně otázky. Are you on speak? She's on the speakers Ah, okay. Um, so, uh, uh, thank you, Malcolm, for your... Děkuji, Malcolm. Děkuji za úvod. Dobré odpoledne. Ctění poslanci, poslankyně, dámy a pánové, účastníci tohoto zasedání. Já jsem potěšen, že tady mohu teď bilancovat na po- posledním zasedání tohoto výboru. A nemohu než souhlasit eh, s tím, co řekl Malcolm, to znamená, že se nám hodně podařilo v průběhu tohoto eh, funkčního období parlamentu. Můžeme být eh, na tyto úspěchy hrdí. na začátku tohoto mandátu svět byl skutečně v neutěšené situaci a stála před náma obrovská výzva. Společná agenda evropských institucí znamenala vlastně nutnost zpamatovat se z krize a nastartovat ekonomické oživení. A ještě nejsme úplně na suchu, ale myslím, že jsme ušli velkou, velký kus cesty. Já jsem ze sebe jsem nesmírně hrdý na tyto úspěchy, aspoň v té oblasti, která mi přináleží a mnohé z nich byly možné jedině díky účasti a silné podpoře Evropského parlamentu. Konkrétněji řečeno, chci nyní eh, vzdát dík tomuto výboru, výboru pro vnitřní trh a ochranu A Stručně mi dovolte teď projít to, co považuji za naše největší úspěchy v oblasti, za kterou zodpovídám, to znamená celní otázky, boj s eh, podvory a daně, otázky daňové. Za prvé celní otázky. Samozřejmě, že je kritické pro konkurenceschopnost Evropy, aby probíhaly eh, všechny tyto toky hladce. Musíme se zaměřovat na eh, rizika na dodavatelské řetězce, abychom zabezpečili bezpečnost, eh, tedy zajistili bezpečnost Evropy a jejich spotřebitelů, abychom ochránili integritu evropských vnitřních trhů proti podvodům, nezákonnému obchodu a pašování. A v tomto ohledu myslím, že jsme hodně pokročili, jednak tak, že jsme usnadnili obchod a zlepšili jsme kontrolu a to do značné míry právě díky tomuto výboru. Ehm, celní kodex Evropské unie nyní představuje velmi solidní základ k implementaci moderního celoevropského elektronického celního prostředí. A já chci poděkovat eh, s paní Silvaně Rapty, Olemu Šmitovi a Heide Rille a obzvlášť Constance Le Grip a samozřejmě vám, Malcolmem. Všem vám chci poděkovat za to, že jste konstruktivně spolupracovali s radou, že se vám podařilo sladit bezpečnost s umožněním obchodu. A pokud jde tedy o zprávu z roku 2012, eh, to bylo sdělení o stavu celní unie, tak to představoval významný krok směřující k um, robustnější a jednotnější celní unii do roku 2020. Přijetí tohoto kodexu představovalo skutečný milník, na který můžeme být pešní. Jistě, že ještě zbývá udělat více kroků směrem k plné implementaci, ale nyní již máme směr směrem který k dalším k dalším stádiím, k dalším milníkům, tak jak to prosazuje zpráva Mateo Salvini a také Rafael Baldassare, který se snaží při, zajistit přijetí programu eh, celní politiky 2020. A nyní tento, tedy ten klíčový nástroj už máme. Další prvek sdělení z roku 2012, což byl přeskum stávající zprávy celní unie, to již také probíhá tento přeskum. Stávající decentraliz- to stávající decentralizované řízení totiž projevuje některé slabiny například eh, v oblasti jednotné implementace legislativy, což si pak eh, často vyžaduje velmi nákladný, nákladné eh, kroky na poli IT. A proto jsme, tady tu byl ten požadavek ekvivalence, právní ekvivalence a také zvýšení politického profilu celních služeb, které, tedy služeb, které slouží celé evropské společnosti. V příštích měsících připravuje, připravíme plán na období po roce 2020 a tento plán bude k dispozici ještě před koncem mého mandátu. Příští komise a příští parlament budou muset pak eh, pokračovat v naplňování těchto ambicí. Myslím, že laťka je nastavena eh, skutečně vysoko, tak, aby Evropská celní unie mm, eh, vykazovala maximální výkon který bude mezinárodně srovnatelný. E, v, ve spolupráci s našimi mezinárodními partnery vznikla nová partnerství s našimi partnery a s našimi mezinárodními partnery i sousedy. Posílili jsme spolupráci s třetími zeměmi e, na podporu a na doplnění našeho domácího úsilí. Zaměřili jsme se zejména na usnadnění obchodu, na zabezpečení e, tržního řetězce, do, dodavatelských řetězců a zejména s našimi hlavními eh, partnery, Spojenými státy, Čínou a Japonskem, také prosazování práv duševního vlastnictví. Naše partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem eh, se velmi dobře ukazuje zejména v, eh, v, tom našem, v té naše koncepci povoleného hospodářského subjektu, který eh, nyní se stavuje na několik obchodních partnerů, Spojené státy, Švýcarsko a Norsko a očekávám, že dosáhneme vzájemného uznávání eh, v brzké době také s Čínou. A pokud jde o multilaterální aspekty, tak dokončení dohody VTO usnadnění trhu v Bali představovalo významné vítězství. Byl, byl to také signál eh, nové éry pro v celních otázkách v celém světě a evropské celní služby budou v čele. Kromě toho, že usnadňujeme ehm, tedy eh, tržní objekt, tak eh, také jsme dosáhli významného úspěchu, pokud jde o ochranu Evropské unie. Ta ochrana je nyní zlepšená a eh, je účinnější v mnoha ohledech, ať už jde o občany, vnitřní trh nebo duševní vlastnictví. Zejména jde o to, eh, aby celní úřady hrály hlavní roli v tom, jak zabránit padělanému zboží k tomu, aby se dostalo do evropské trhy. A účinné vymáhání práv k duševnímu vlastnictví bylo také jednou z hlavních priorit pro komisi, eh, pro, zejména pro mé portfolio. Vím, že eh, i váš výbor za to se k tomu velice věnoval. Chtěl bych poděkovat zejména panu Jurgenovi Krojcmanovi za jeho úsilí v tom, abyste bylo nové nařízení o Eh, vymáhání celních eh, práv k duševnímu vlastnictví. Toto nařízení také rozšířilo ehm, oblast práv k duševnímu vlastnictví, která mají být vymáhána a také eh, zjednodušilo různé postupy. Je zde také například nový postup pro drobné zásilky, který zjednodušil vymáhání v té nejpromalbility širší oblasti. Také to posílilo internetový prodej a také to zjednodušovalo i život celních orgánů. Také jsme zlepšili ochranu eh, držitelů práv a spotřebitelů. Zde je, máme nové nařízení, které rovněž eh, se věnovalo přístupu k léčivým přípravkům. Jsem rád, že to vše již bylo vyřešeno a eh, toto nařízení nebylo pouze navrženo, vyjednáno a schváleno, ale už je dokonce účinné, už se uplatňuje od 1. ledna a máme zde také speciální databázi COPIS, která propojuje všechny členské státy Evropské unie a ta, tato databáze již plně funguje. Uh, s tím, že zde bylo schváleno toto nové nařízení pro celní vymáhání práv duševnímu vlastnictví, Evropská unie dále e, stanovuje takové zlatá, zlaté standardy i na mezinárodní úrovni k tomu, aby jak chránit práva k duševnímu vlastnictví. A vím, že z tohoto nařízení si berou inspiraci třeba i naši američtí a čínští přátelé. Již na začátku v tomto e, projevu jsem hovořil o iniciativě komise v oblasti ochrany Eh, výrobku, bezpečnosti výrobků. Byli, měli jsme mnoho práce v celé řadě oblastí, spolupracovali jsme také s jinými orgány a s, eh, i s orgány pro obchod. Máme zde eh, speciální víceroční akční plán, který se týká dozoru nad výrobky což má také zlepšit i účinnost eh, pohraničních kontrol. Komise nyní žádá všechny členské státy, aby zavedly do praxe speciální pokyny. Budeme také zjišťovat, jaké jsou rozdíly v pohraničních kontrolách a velice brzy budeme mít také společný přístup, který má řídit rizika v pohraniční oblasti. Zde bych chtěl eh, s velkou radostí říci, že Kristel Šaldemose a Jürgen Kreuzmann také podpořili pracovní skupinu komise, která se věnovala kontrolám dovozu a e, kontrole dodržování právních předpisů. Vaše podpora byla pro nás velice cená. Obecně můžeme také říci, že během minulých čtyř letech bylo také um, zavedeno celá řada věc, která se týkají řízení elektronických risk, zejména zde máme um, provedení takzvaného security amendment, který se týkal velkých projektů v informačních technologiích. Podařilo se nám to a také jsme se již poučili i z dalších věcí do budoucna. Eh, jednou z hlavních priorit budoucí komise bude i nadále zlepšovat identifikaci rizik a eh, rizikového zboží. Eh, bohužel zdroje na národních úrovních se snižují a proto je stále více za lepší, abychom zde měli účinné využívání zdrojů. V souladu s prioritami v, v projevu nebo v zelení o stavu, unie, o stavu celní unie se zde také um, ehm, přeskoumává a hodnotí Eh, řízení rizik na úrovni celních orgánů EU. V lednu loňského roku bylo zveřejněno sdělení o řízení rizik a bezpečnosti dodavatelského řetězce, které identifikovalo určité nedostatky a slabiny, které je třeba řešit. A právě v nadcházejících měsících nás čeká speciální akční plán, eh, který také přinese strategii, jak tato slabiny odstranit. Ještě chci říci, že na konci loňského roku byla eh, navržena směrnice která má vymáhat, která se týká porušení celních předpisů a sankcí. Cílem bylo zlepšit účinné vymáhání povinností na úrovni celního kodexu. Je to zásadní proto, abychom zajistili, že celní unie bude mít stejné výsledky všude a že zde bude všude stejným způsobem zacházeno s obchodníky v celé Evropské unii. Chtěla bych poděkovat Konstanc Le Grip a Evelyn Gebhardt za jejich podíl na práci, který se týkal návrhu usnesení. A také chci poděkovat i celému tomu výboru za podporu tohoto návrhu návrhu. Doufám, že se to vlastně všechno přenese i do toho dalšího volebního období a že parlament i nadále, nebo ten nový parlament i nadále bude podporovat tuto významnou iniciativu. Nakonec bych chtěl, ještě chtěl poděkovat také panu Antonio Correa Campos za účinnou práci, která se týkala posílení boje s podvody na úrovni Evropské unie. Týkalo se o pozměnění eh, nařízení 515 97 o vzájemné asistenci. Zde velice oceňujeme to, jak nás výbor IMKO jasně podpořil. A chci říci, že, nebo s velkou radostí mohu říci, že ta zpráva by se měla odhlasovat ještě před koncem tohoto volebního období parlamentu. Dále zde máme ještě další oblast práce, kde, mm, která nás zajímá, je to tedy eh, zdanění. Zejména se, je to vlastně v kontextu dokončení jednotného digitálního trhu. A dovolte mi tedy několik slov eh, i o této oblasti. Zejména se chci vytřit o zdanění oblasti e-obchodu, elektronického obchodu a chci říct si také, jak to vypadá se stávajícími iniciativami. 1. Ledna, od 1. ledna 2015 budou nová pravidla o DPH, která se budou týkat eh, vztahu business to consumers – kdy pracujeme společně s vnitrostátními orgány a s obchodníky na jednotných kontaktních místech, které umožní obchodníkům zaregistrovat se eh, k dani v DPH v jednom členském státu k tomu, aby mohl prodávat eh, v jiných členských státech. Bude to výrazným zjednodušením pro podnikatelskou sféru. Eh, uvědomuji si také přínos eh, Pabla Ariase Echeveria, který připravil zprávu o jednotném digitálním trhu. Mezi jiným také volal právě po rozšíření působnosti této, tohoto jednotného kontaktního místa. Souhlasím eh, s vámi také i v tom, že stávající legislativa v oblasti DPH je jasnou překážkou v, dalším rozvoji přeshraničního obchodu, zejména pro malé a střední podniky, které to často odrazuje od toho, aby podnikali v jiném členském státu. Širší rozšíření jednotných kontaktních míst by zjednodušilo přístup na jednotný trh, zejména pro podniky, které chtějí, mm, které chtějí prodávat zboží přes internet. E, útvary komise již začaly mm, všechny přípravné práce k tomu, včetně posouzení dopadu, aby e, tedy mohly komisi asistovat při přípravě těchto věcí v budoucnu. V budoucích letech e, rovněž bude muset komise řešit věci, které se týkají zdanění digitální ekonomie a musí to být takové zdanění, které bude férové, které bude spravedlivé a nesmí zároveň toto zdanění narušit růst tohoto významného sektoru. Nejsou zde žádné jednoduché odpovědi, žádná snadná řešení. Budoucí komise eh, bude moci vycházet z kvalitní zprávy eh, odborníků na vysoké úrovni, která se zabývala zdaněním digitální ekonomiky. A bude to zveřejněno ještě před létem tohoto roku. Teď eh, bych vás chtěl požádat o vaše dotazy nebo komentáře a ještě předtím, než vám dám prostor, tak bych chtěla říci, že pro mě bylo velkou ctí a vel, um, velice příjemné s vámi spolupracovat a um, všem vám přeji mnoho štěstí, ať už to bude v dalším období parlamentu, nebo ať už um, budete působit jinde. Ještě bych chtěl teď vzdát čest a chtěl bych poděkovat za osobní zaujetí člověku, ehm, který je velice výjimečný. Malcolm, tvé osobní zaujetí a tvůj osobní přínos této práci byl velice důležitý, zejména pro úspěch tohoto výboru. Myslím si, že by si byl vynikající předsedou a že tvé osobní zaujetí k tomu, jak hledat, nacházet řešení, bylo naprosto zásadní. Eh, také bych ti chtěl speciálně poděkovat za to, jakým jsi byl lídrem tohoto výboru. Jsem, eh, je mi velice líto, že jsem se doslechl, že už nechceš dále kandidovat, že už nechceš, spolupra- že nechceš pracovat v dalším volebním období. Myslím si, že bude velice těžké tě nahradit. Děkuji ti, Malkolme, a těším se na vaše komentáře a názory. Já vám velice děkuji za velkorysá slova na mou adresu. Chtěl bych zejména poděkovat, že jste Celá řada poslanců byla zapojena do běžné činnosti našeho eh, výboru a proto byla naše činnost efektivní. A mm, snažili jsme se hledat řešení. A já jsem působil jako určitý katalyzátor, aby se uplatnil jejich eh, talent a jaké výsledky jsme předložili. A eh, to nám připomnělo nějakou činnost, která již aktivně eh, působí ve eh, prospěch obchodu a ve prospěch spotřebitelů. Máme asi půl hodiny na otázky a odpovědi. Paní Sejla, pan Šváb, Šetikandos, pan Manders, hlásí se ještě někdo slovo, pan Kreutzmann, paní Rühle, ano, jistě. Pan Šváb je již na seznamu řečníků. Ještě někdo chce být na seznamu řečníků? Budeme takto postupovat, myslím, po blocích po třech. Paní Stajle, pan Šváb a další. Thank you, eh, Děkuji, pane komisaře, děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla dotknout dvou témat. Za prvé eh, zdanění digitální ekonomiky, eh, přístup k elektronickým knihám a veřejné knihovny. To je velká otázka, je to veřejný prostor a já jsem chtěla využít této příležitosti a zeptat se na vaše názory na zdanění elektronických knih a dále jsem chtěla hovořit na téma daňových úniků. To je velice důležité pro sociální spravedlnost a solidaritu občanů. Týká se to asi 15,5 eh, miliard, eh, tedy 22% z HDP. Eh, to představuje tedy ta částka daňových úniků je to případ celé Evropské unie. Je třeba, aby se toto chování změnilo, abychom skoncovali s daňovými úniky. I když eh, vytváření eh, eh, daňového kodexu je dobrý, tak bych chtěla říci, že je třeba také přistupovat k nevládním organizacím. Je tu určitá nevyváženost, ale klíčové výsledky, které se týkají nadnárodních společností i jednotlivců, vyžadují společná řešení. Děkuji, Katrin. Šváb, ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem se před chvíli sice hlásilo slovo, ale neměl jsem příležitost, abych se e, připotil e, k poděkování, které vyslovila kolegyně Stajle za to, jak se vedl náš výbor, ale jak již bylo řečeno, jistě se sejdeme během dnešního večera a připijeme si na to. E, pro jistotu bych chtěl, aby to tedy eh, zaznělo v zápise. Potom bych chtěl jménem frakce EPV poděkovat panu komisaři Šemetovi za jeho příspěvek a chtěl bych se připojit k těm, kteří poděkovali a chtěl bych vás ujistit i, že naše frakce je přesvědčena o tom, že se nám podařilo mnohého dosáhnout. Ale pane komisaři, vy to asi víte, před takovými to volbami lidé úplně nesouhlasí s tím, eh, čeho jsme údajně dosáhli, spíše se dívají na to, co se ještě nepodařilo zajistit. Doufám, že mi to nebudete eh, mít za zlé, že eh, se budu věnovat spíše této druhé části, také protože předvolební kampaně, že začala. Eh, vzpomínám si na naše rozhovory v roce 2009, kdy jsme hovořili o tom, co může udělat Evropská unie v daňové oblasti. Kolegyně Steyler hovořila o daňových únicích. A má Máme tu eh, velké nařízení, eh, velkou směrnici, ale eh, mnohé se bohužel nestalo. Členské státy chtějí mít sice jednotnou daň na tabákové výrobky v Evropě, tak je možné generovat dodatečné daně ve prospěch všech členských států a komise byla poněkud kritická. Já se domnívám, že kdybychom měli centrální výběr této daně, takže bychom měli všichni skutečně více peněz. Rád bych slyšel váš názor, co byste doporučoval nám, eh, poslancům eh, jak bychom mohli podpořit příští komisi, abychom výběr daní, zejména u takových eh, typů daní, které se týkají určitých produktů, zlepšili. Děkuji vám. Ano. Máte skutečně náročný program pan profesor Corriera de Campos. Já vás zdravím, pane předsedo, pane komisaři. I jestli vodíte, dovolíte, tak um, nechci, nechci tedy opakovat se, ale jenom stručně chtěl bych také vyjádřit díky Malcolmovi a jeho eh, předsednickým schopnostem, tak říkajíc. A Eh, když jsme začali pracovat v tomto výboru, tak se hovořilo o jisté únavě z tvorby vnitřního trhu, ale myslím, že jsme toto unavené období překonali a že nyní tedy postupujeme dál a faktem je, že za pomoci tohoto výboru se nám podařilo znovu nabrat sil, a když se dívám na tři komisaře, eh, kteří se zabývají činnostmi, které spadají do naší působnosti, tak je to skutečně pozoruhodné, i když možná tedy je to jenom špička ledovce, to, co vidíme. Jak se vám podařilo rozdělit eh, si eh, pravomoci v tak komplexním světě, v kterém působíte, v kterém fungujete a jak vynikajícím způsobem to funguje? Ledas, kdo by si mohl myslet, že to nebude fungovat, ale vám se podařilo tyto obavy rozptýlit. Opravdu působivé když se podívám na ten rozsah práce v celní oblasti, v celní kapitole, kdo by si to pomyslel před 30 lety, kdy fyzické hranice mezi našimi státy padly, kdo by si byl pomyslel, že dnes tu budeme mít, mít komisaře, který z, z, zodpovídá eh, tedy výslovně za um, eh, zprávu zprávu cel, to je, to je postupný dopad těch, ekonomických procesů a z té rozmanitosti. Ovšem pro budoucnost si myslím, že samozřejmě bude doba, kdy už tady nikdo z nás nebude, ani já, ani paní ani pan komisař. A je otázka, jak se nám podaří předat věci tedy našim následovníkům, ale přesto měli bychom se o to pokusit aspoň v několika věcech. Tak jednak elektronický obchod. Myslím, že elektronický obchod zažije rozmach v příštích letech a eh, my bychom se měli tímto aspektem eh, hodně zabývat. Dále harmonizace DPH. Já nejsem tak optimistický, abych hm, si dovolil eh, odhadovat, že za pět let už budeme mít harmonizovanou DPH. V příštích pěti letech nás budou, ovšem se nám bude ten, ten problém stále znovu připomínat. A pak je tu jedna věc, která jsem trošku optimističtější, té harmonizace obchodní legislativy a myslím, že tady byly již přijaty určité kroky tímto směrem a já se domnívám, že tento výbor a výbor pro právní otázky již připravili půdu pro dosažení výsledku. A tak jenom řeknu, že práce tohoto výboru v celém tomto období je něčím, co přineslo nejenom plody, které vidíme dnes, ale byla to také hloubková, neviditelná práce, která teď je jaksi pod povrchem, ale která vytvoří ty základy našeho budoucího úspěchu. Děkuji. A já požádám pana komisaře Šemetu, aby zodpověděl tyto tři dotazy a pak dáme příležitost dalším třem nebo čtyřem eh, tazatelům. Já mám, já mám pocit skoro, jako bych byl na výboru Ekon. Ale nemohu než souhlasit, že daňové otázky pochopitelně jsou eh, nesmírně důležité. V průběhu tohoto mandátu jsme je posunuli vysoko na eh, žebříčku priorit, že možná je docela velký zájem o daňové otázky, pokud jde o digitální ekonomiku. A konkrétně tedy zacházení, přístup k elektronickým knihám, tak, jak jsem řekl úvodem, máme skupinu na vysoké úrovni expertů, tedy skupinu, a ti se zabývají právě eh, digitální ekonomikou, jak z hlediska toho, jak eh, jí pomoci, i z hlediska toho, jak řešit možné daňové úniky. To jsou všechno záležitosti, které jsou stále závažnější. A zpráva, zpráva této skupiny bude k dispozici ještě do léta, ještě do letní pauzy. Já, a já se těším na tato doporučení. Nyní pokud jde o to konkrétní téma DPH, sazeb DPH, komise momentálně pracuje na, na hodnocení dopadů snažíme se hodnotit možnosti snížených sazeb um, na základě několika kritérií. A na základě tohoto hodnocení, a já jsem velice rád, že te, tento uh, výbor je uh, tedy uh, cítí závazek provést skutečně hloubková vyhodnocení protože to hodnocení musí být co nejhlubší, musíme zhodnotit všechna pro a proti. Tato práce nadále probíhá a my se snažíme dělat vše, co je v našich silách, abychom to publikovali ještě do konce našeho období. Pokud jde o otázky vyhýbání se daňové eh, povinnosti, tak eh, tady se dělá hodně. Akční plán týkající se tedy daňových eh, podvodů, daňových úniků a, daň, a vyhýbání se daňové povinnosti, tak to řešíme eh, s členskými státy. Předpokládají se různé kroky v tomto akčním plánu, včetně určité platformy daňové zprávy. Slyšel jsem určitou kritiku této platformy, ale mý zaměstnanci mě ujistili, že výběr byl proveden na základě objektivních kritérií a v praxi nejsou, není, nepanuje žádná zaujatost mezi členy této skupiny budeme mít tři zasedání této platformy, jich se zúčastní ehm, nebo vstupy do toho budou mít i nevládní organizace, zástupci nevládních organizací a to velmi to je velkým přínosem pro práci této platformy, která by měla mít roli skupiny, která bude implementovat, tedy monitorovat implementaci krok, kroků, s kterými počítá akční plán komise. A budeme se bavit o tom, jak řeší členské státy právě obecná eh, pravidla proti, eh, proti zneužívání, proti podvodům, jak implementovat eh, doporučení ohledně boje s daňovými ráji a celkově ten dopad ehm, této skupiny, tedy té platformy, je, je velmi pozitivní a my bychom měli eh, do budoucna předkládat určité podněty, určité myšlenky, eh, nápady na to, jak tyto problémy řešit, což se v budoucnu stane pak východiskem k legislativním i nelegislativním návrhům komise. Pokud jde o danění tabáku a tabákových výrobků, souhlasím s tím, že otázka pašování cigaret představuje vážný problém a podle našich výpočtů členské státy a Evropská unie přijde o 11 miliard eur ročně v důsledku pašování tabáku. A právě proto jsme v loňském roce schválili strategii, komplexní strategii boje s paš, proti pašování tabáku. A tato strategie byla schválena radou a nyní pokračuje provádění této strategie, přičemž důležitým prvkem je protokol FT, eh, FCTC, tento protokol je protokolem, který, který v jeho souvislosti je důležité to, abychom, který by měl být ratifikován a který by eh, pak měl začít být uváděn do praxe, neboť eh, umožňuje eh, sledovat a vysledovávat tabákové výrobky které jsou předmětem tabákové směrnice. A tento protokol FCTC, což je tedy rámo, rámcová umluva o kontrole tabáku, tak vyžaduje samozřejmě, aby jeho implementace byla eh, monitorována v celém světě, zvláště v těch velkých centrech eh, zemích, jako jsou Arabské Emiráty, Čína a další oblasti, z nichž pochází velká, eh, velký podíl eh, pašovaných výrobků. Ještě k spotřební dani eh, uvalované na, na tabák, tak tam navrhujeme některé změny tabákové směrnice a ale které se zaměří na zlepšení účinnosti, protože pokud jde o ty samotné sazby a přechodná období, tak tam byla dohoda dosažena před několika lety. Pro některé roky tradiční období vyprší až po roce 2018. Bude tedy potřeba ještě více času ke zhodnocení v praktického fungování tohoto systému. Směrnice o tabáku má ještě další slabiny, které budeme rovněž řešit. A ještě pokud jde o připomínky, další připomínka profesora de Campose, ano, mé portfolio je opravdu velmi komplexní a vyžaduje si práci v technických oblastech, všude tam, kde je potřeba expertíza, ale já hm, doufám, že eh, v součinnosti s tímto parlamentem a s členskými státy se nám hodně podařilo a hodně podaří obzvlášť hm, hrdý jsem na práci na eh, celním kodexu. Těžko tedy představitelné, že to, to doku, takový dokument mohl být schválen tak krátkém období na nařízení o vymáhání práv duševního vlastnictví třeba to vytváří úplně nové prostředí pro vymáhání duš, duševního vlastnictví a to, to hraje obrovskou roli. Nebudu teď procházet úplně všechno, ale omezím se na konstatování, že nyní se nacházíme ve fázi, kdy máme legislativní systém, který umožňuje fungování, efektivní fungování celní unie. Zbývá ještě investovat do následných kroků, které zlepší zprávu tohoto systému. Ještě v průběhu tohoto mandátu předložíme um, plán dalšího, další verze tedy tohoto této zprávy celní a samozřejmě řízení rizik. Hodláme výrazným způsobem zlepšit řízení, řízení rizik, tak aby bylo cílenější, aby byl přístup horizontálnější, aby vznikla možnost sdílet informace mezi členskými státy, používat stejné, stejný systém pro řízení rizik. Pokud to dobře implementujeme, členské státy budou moci ušetřit značné prostředky na čistěch nákladů a také ušetří peníze samotným obchodníkům, neboť obchodníci budou hodnoceni na základě rizika a ne, ne náhodně případ od případu. Tuto práci ještě zbývá odvést a já se domnívám, že nás čeká ještě hodně práce na mezinárodním poli, protože po přijetí dohody o usnadnění obchodu na úrovni VTO, teď jde o to tuto dohodu implementovat v celosvětovém měřítku. A na nás je, abychom ji implementovali u sebe Protože my jsme právě tím blokem, který je obzvlášť význam, výrazně angažovan v obchodu a naše prosperita na obchodu záleží a proto musíme odbourat co nejvíce překážek v celém světě, které by mohly bránit našim obchodním vztahům. Takže s, toho, s tím, co jste zmínil jako možné priority, myslím, že také tam práce na mezinárodním poli, v kontextu VTO bude mít velký význam pro příští funkční období. Děkuji. Velice děkuji. Máme čas ještě na další dotazy, takže bych chtěl požádat, nicméně chtěl bych požádat kolegy a kolegyně, aby se vyjadřovali stručně. A opravdu zde nejsme na výboru Ekon Pan Mandas, paní Kreuzmann. Paní Rula, vy jste se také hlásila? Ne, takže paní Mandas a tak ještě paní Connie Leinen. Ještě někdo se hlásí? Dobře, takže tito tři položí dotazy nejprve pan Mandas. Ano, děkuji. Děkuji, pane komisaři, za vaše odpovědi, které se týkaly zdanění, zejména spotřebních daní v oblasti digitálního jednotného trhu. Mám pocit, že mnoho deníků říká, že vlastně už nedokážou se udržet v té konkurenci a že bychom měli všechno urychlit. Vy říkáte, že potřebujeme ty naše studie a tak dále, ale to digitální prostředí je velice rychlým prostředím. Tam eh, byste se tomu měli přizpůsobit a musíte se také eh, zrychlit ve své práci. Myslím si, že nemůžete čekat další dva roky na nějakou další studii, protože by mohlo být příliš pozdě. Pak mám ještě dotaz, který trochu navazuje na to, co říkal pan Andreas Schwab. V současnosti je zde určitá bitva v oblasti spotřebních daní, která se týká e, mezi vlastně v Nizozemském a mé zemi. Je to vlastně v, e, přeshraniční bitva. Celá řada firm e, eh, vlastně zkrachovala, protože Nizozemsko zvýšilo obrovským způsobem spotřební daň. E, a samozřejmě, že jednotný trh má mnoho výhod a jednou z těch výhod je to, že spotřebitelé si zkrátka jdou natankovat do Belgie nebo do Německa, nebo si tam jdou nakoupit. Nicméně v těch, přes, v těch pohraničních regionech, v tom pohraničí, dochází najednou vlastně k obrovskému propadu eh, v obratu jednotlivých obchodníků a může to také vést a vede to k celé řadě mm, bankrotujících podniků. Takže chci se zeptat, zda se nejedná i určité pokřivení eh, hospodářské soutěže a chci se zeptat, zda byste třeba nechtěli rovnou vydat nějakou výjimku, která se týká třeba Eh, alespoň toho období, než bude dokončena ta studie a než se můžete ještě rozhodnout na základě té studie, protože si myslím, že opravdu jste tyto, tyto podniky mají velké problémy. Je za 5 minut 12 eh, v tom, abychom eh, řešili jejich problémy. Takže mám dvě dotazy. První se týká tedy těch tištěných médií a ta druhá se týká toho benzínu. Nyní pan Kreutzmann. Děkuji. Pane komisaři, já bych vám chtěl nejprve poděkovat za práci, kterou jste odvedl. Uh, hovořil jste také o tom, že ten celní kodex je velice důležitým věcí, kterou jsme dokončili, ale já mám pocit, že celní orgány zatím ještě nepracují za stejných podmínek. Máme zde členské státy, kde mají celní orgány velký počet pracovníků, mají velký počet personálu, ale v jiných zemích eh, jsou obsazeny méně. Není tam dostatek mm, personálu. Komise potom bude říkat eh, třeba, kolik, jaké tam být, kolik má, tam má být pracovníků v těch jednotlivých orgánech. Možná by se měly lépe také vyměňovat osvědčené postupy mezi členskými státy, protože když zde máme například nařízení o vymáhání práv k duševnímu vlastnictví, ale celní orgány nemají dostatek pracovníků, kteří by mohli v praxi vymáhat eh, tuto legislativu, tak, eh, která je zase na druhou stranu velice důležitá pro Evropu i pro podnikání, tak potom nakonec vlastně ta legislativa nemůže správným způsobem fungovat. Děkuji a ještě paní Hojleinen. Ano, pane předsedo, pane komisaři, já bych se chtěla podívat na úplně jiné téma a to je e, zátěž pro malé a střední podniky, e, kterou představuje byrokracie. Hovoří se stále znovu o tom přistup e, přistupovat musíme k těmto problémům různě. Subjekty na trhu a to se týká jak cla, tak i různých úřadů. V Hesensku máme podnik, který potřebuje oba typy certifikace podle EIO. To stálo asi 80 člověkohodin, stálo to 25 tisíc eur a potom si to vyžádalo také 300 člověkohodin, aby bylo možné vystavit tu druhou certifikaci. E, podniky v místě trpí a tvrdí, že e, by eh, mělo být možné to zjednotit a snížit byrokracii. Mě by zajímalo, jak chcete v budoucnu přistupovat k tématu snížení byrokratické zátěže. Děkuji vám. Good. Thank you for those questions. Děkuji za dotazy. A dávám slovo panu komisaři, aby na ně odpověděl a také, aby se ještě vyjádřil závěrem k celé této výměně názorů. Mm. Co se týče otázky pana Mandelse, jsem velice rád, že byste mi chtěl dát v oblasti daní tak velké pravomoci. Bohužel však smlouvy mi takové pravomoci nedávají. Je to tak, že veškeré daňové věci, které jsou upraveny na evropské úrovni jsou vlastně regulovány prostřednictvím eh, legislativy, prostřednictvím směrnice. Hovořil jsem také o té studii o digitální ekonomice, ale ta studie se netýká pouze digitální ekonomiky, ale i snížených eh, sazeb mm, DPH v jiných oblastech. Ale já bych také byl rád, abychom ještě do konce tohoto mandátu mm, tuto studii dokončili a na základě ní potom přikročili k odpovídajícím krokům. Nicméně já zatím teď tedy nemám takové pravomoci, aby, abych mohl mm, vyhlásit nějakou výjimku, že se nemusí stávající legislativa e, uplatňovat. Co se týče těch sazeb, tak zde máme stanovené minimální sazby, minimální sazby na úrovni Evropské unie a členské státy pak podle své libovole mohou vypisovat nebo stanovovat vlastní výše sazeb. V současnosti probíhá na radě debata e, právě um, e, o tom, zda pozměnit e, směrnici o palivech. Také se tam díváme i na systém spotřebních daní a sazeb, ale myslím si, že ta jednání zatím probíhají velice obtížně. Musíme také brát v úvahu, že to rozhodnutí na úrovni rady musí být jednomyslné. Takže to je další překážkou a myslím si, že tedy není příliš eh, eh, pravděpodobné, že by došlo k nějakému rychlému eh, rozhodnutí. Nicméně členské státy musí respektovat tu minimální sazbu. Na úrovni evropské úrovně jsou stanoveny minimální sazby, ty musí být respektovány. Je pravda, že v některých členských státech jsou ještě výjimky, které byly stanoveny pro přechodné období, ale tato období se už chýlí ke konci. Pokud hovoříte o Německu nebo Lucembursku, tak to jsou všechno země, kde musí být eh, respektována ta minimální sazba. Takže tam nejsou žádné právní důvody k tomu, abychom spochybňovali jejich jednání. V budoucnu můžeme hovořit o tom, jak má vypadat ta minimální sazba a tato jednání probíhají v, na radě v kontextu um, těch eh, směrnice o sazeb energeti, eh, energií ale ta jednání jsou velice obtížná. Pan Kreutzmann, pa, pardon, paní Kreutzmann hovořila o tom, zda se právo uplatňuje stejným způsobem v oblasti cel. To je jedna z věcí, na kterou upozornili i samotné celní orgány v členských státech. To je problém, který bychom rádi eh, podtrhli i v tom našem eh, návrhu budoucích prací pro oblast cel v tom blueprintu. Mou, mm, já bych eh, to rád věděl tak, aby všechny celní orgány působily nebo fungovaly podobným způsobem. Bude to trošku jako pobočka jednotlivé banky, ať už jdete do jakékoliv eh, pobočky jedné banky, tak v každé pobočce naleznete stejný systém. A myslím si, že v tom dlouhodobém výhledu bychom rádi usilovali o, o to, aby to vypadalo podobně i v oblasti cel a celních orgánů. A tam musí spadat i takové postupy, jako výměna osvědčených postupů a tak dále. Rovněž jsem vyzval členské státy k tomu, aby celní otázky řešili prioritně, ve svých programech, eh, které čerpají ze strukturálních fondů. Komise také připraví posouzení infrastruktury v oblasti cel v jednotlivých členských státech. Zaměříme se také na východní eh, státy nebo státy na východní hranici, kde právě strukturální fondy mohou být velice dobře využity k tomu, aby se eh, díky jejich financím odstranily ty stávající nedostatky. Nicméně souhlasím s vámi v tom, že musíme usilovat o to, aby v každém členském státu měly ty celní orgány ke své práci stejné podmínky, aby všechny celní orgány pracovaly podobným, na, na podobné úrovni. Dále, co se týče certifikace té, toho dotazu, který se týkal um, administrativní zátěže v certifikaci, myslím si, že my asi snad eh, jsme vydali nejvíce uh, různých iniciativ, které usilují o snížení legislativní zátěže, eh, o snížení administrativní zátěže. Například zde máme elektronickou fakturaci, to by mělo přinést asi 18 miliard eh, eur úspor jednotlivým podnikům. Pak zde máme například návrh, který se týká prohlášení eh, k dani k DPH, o tom se teď jedná na radě a jakmile bude schválen, tak by měl ušetřit 15 miliard eur podnikům. Mm, během vyjednávání o celním kodexu Unie si jsme, myslím, dosáhli dobrého kompromisu, který se týká systému nebo koncept, koncepce oprávněného hospodářského subjektu. Myslím si, že ten koncept oprávněného hospodářského subjektu je způsobem, jak můžeme ještě dále zjednodušovat postupy pro podniky a služby, mm, které spadají do mého portfolia, hledají další cesty, jak všechno ještě zjednodušit. Musíme vzít v úvahu to, že někdy je to tak, že členské státy ještě v uvozovkách vylepšují tu evropskou legislativu, um, žádají vlastně více než to, co je žádáno na evropské úrovni. A my chceme, aby k těmto jevům nedocházelo. Ale co se týče mm, toho konceptu oprávněného hospodářského subjektu, to si myslím, že můžeme velice jednoduše vytvářet tyto systémy eh, důvěryhodných obchodníků. A samozřejmě, pokud se jsou ještě případné další překážky, tak ty musí být odstraněny. A já bych ještě chtěla říct, protože už je to vlastně mé pos- poslední vystoupení, už mám příležitost pronést poslední slova, tak bych chtěla ještě jednou poděkovat všem členům tohoto výboru za vynikající spolupráci. Myslím si, že jsme dosáhli mnoha úspěchů v naší oblasti. Mm, tato oblast cel je poměrně dost složitá a technická ale myslím si, že všichni můžeme souhlasit s tím, že právě oblast cel je velice důležitá, že někdy lidé eh, to nedokážou ocenit, nedokážou, protože vlastně to nevidí, jak ty celní orgány fungují. Ale pokud ty celní orgány fungují dobře, respektive pokud nefungují dobře, tak eh, to vlastně všichni najednou vidí. Takže pokud eh, ty celní orgány fungují dobře, jsou jaksi neviditelné, pokud je tam eh, nějaký problém a nefungují dobře, tak se to velice rychle projeví. Chtěla bych vám popřát mnoho úspěchů i v dalším volebním období a chtěla bych tedy ještě jednou poděkovat všem členům a zejména panu předsedovi Malcolmu Harborovi za skvělou spolupráci i za velké vzájemné porozumění a za snahu a schopnost nacházet kompromisy v oblastech, které často byly velice komplikované a složité. Děkuji. Děkuji. Pane komisaři, já vám vřele děkuji za všechny eh, členy našeho výboru. Ti, kdo tu dnes jsou, i ti, kdo tu dnes nejsou, ale pracovali na mnohých eh, otázkách, o kterých jsme hovořili Myslím, že se nám podařilo hodně pokročit. Ještě samozřejmě zbývá mnohé učinit, ale myslím si, že zvláště pokud je o modernizovaný celní kodex a další významná opatření, jako zprávu Jirgena Kreuzmana, program eh, tedy cla 2020, tak že pro nás eh, vztah s komisí a s DG je velmi důležitý. Chceme opravdu pomoci jak vývozcům, tak dovozcům, zvlášť malým a středním podnikům. Myslím, že se nám podařilo velmi účinně spolupracovat. Ještě jednou děkuji za vaše osobní angažma, což je právě přesně to, co eh, často rozhoduje. A já děkuji, že jste se dostavil. Přeji vám vše dobré eh, ve vašich budoucnosti, v tom, ve všem, co budete podnikat. V budoucnosti děkuji za to, že jste se tak dobře zhostil tohoto portfolia. Děkuji. somebody may record It'll be recorded on video. <laughs> okay. Uh, good. Dobrá. Nyní další bod, respektive dva body. Jste tu nebyli na začátku, nebo jste neviděli ten e-mail, tak um, bohužel se nebude moci dostavit komisař nejen Mimičak. Já jsem zklamán, protože se s námi měl podělit o informace o důležité zprávě, kterou jste snad dostali do rukou. Myslím, že všichni byste měli mít zprávu, která vypadá takhle. Je to zpráva o spotřebitelské politice. Ale protože pan komisař se nedostavil, já doporučuji, abychom přijali ty opravné rozpočty pro pan Correa de Campos. Není to legislativní návrh nebude tedy jmenovité hlasování, ale zaznamenáme, kolik lidí tu je. A jestli mohu, máte všichni hlasovací karty? Nebo budeme, budeme počítat ruce? Kolik lidí má hlasovací karty? Většina lidí je má. Někdo nemá? Dobrá. Tak. Já budu tak hlasovat, ale předtím, aby to nebylo takové antiklimatické, tak komis, pan komisař eh, Minica vydal tiskovou zprávu o naší práci. Tato tisková zpráva je na webových stránkách, ale opět my vám ji můžeme přímo zaslat, pokud ji potřebujete pro vlastní mediální účely, ale schrnu několik klíčových bodů, tady této zprávě jsou, protože je to velmi zajímavé poselství. Co se tam vlastně říká? Pan komisař vyzdvihuje práci tohoto výboru za to, že se snaží zájmy spotřebitelů dostat do popředí naší práce, vzhledem tomu, že skutečný vnitřní trh musí fungovat i pro obchodníky, pro spotřebitele, a to není vždycky snadné. Evropská unie vystavila, vy, vypracovala e, ucelenou strategii spotřebitelské politiky, která zesílá bezpečnost spotřebitele, lepší informovanost spotřebitelů o jejich právech, efektivnější vymáhání napříč Evropou a neustále uspůsobení e, k spotřebitelských práv našemu rychle se měnícímu světu. To se vyznačovalo sérií zpráv o provádění spotřebitelské agendy, kterou komise dnes eh, zveřejnila, předložila výboru a to je právě ta zpráva, kterou eh, byste měli mít. A je to určité připomenutí práce, kterou komise a členské státy a parlament, zvláště výbor IMCO, odvedli eh, v zájmu evropských spotřebitelů. Kromě toho je to vynikající základ pro řešení některých naléhavých problémů v příštím období. Třeba eh, pod otázka tedy lepšího eh, vymáhání, digitalizace našich životů eh, a otázka dohnání, dohánění ze strany některých států, které mají slabší kulturu ochrany spotřebitele. Já zašlu panu komisaři za vás za všechny přání brzkého uzdravení, panu komisaři, s tedy vyjádřením naděje, že se e, s ním, že s ním budeme moci být v kontaktu co nejdřív, i když jsme mu nemohli položit otázky dnes. Dále, dva, e, tady jsou to opravné rozpočty ohledně priorit e, rozpočtu 2015 a pak jsou to pilotní, pilotní projekty a přípravné akce. Nyní bychom si je představili a pak eh, budeme mít jednoduché hlasování, v kterém je přijmeme, ale bude to asi jednotné hlasování. Takže dávám pro, slovo panu De Camposovi. Děkuji a budu velice stručný. Chtěl bych eh, komentovat velice stručně text, který jsme zaslali výboru pro rozpočet. Vyjádřili jsme v něm své obecné připomínky. A to v tom smyslu, že jednotný trh je velice důležitým přínosem pro růst a potlačování dopadů krize. Co se týče uh, Eh, různých opatření, tak je to Fórum pro jednotný trh. O tom jsme se zmiňovali i v uplynulém eh, období a potom Your Europe Travel, to je aplikace Your Europe Travel pro mobilní zařízení. Eh, je možné, aby se tam spotřebitelé dozvěděli vše, co je zajímá v souvislosti s platnými právními předpisy. Já velice děkuji stínovým zpravodajům i spolupracovníkům za velice dobrou spolupráci. Text tohoto dopisu má také přílohu, jinak je to jedna stránka a půl, kterou si můžete pročíst. Ještě jednou děkuji kolegům za dobrou spolupráci a děkuji za ty cenné změny, eh, k němž dali podnět. Děkuji, Antonio. Jsou prosím ještě připomínky ze stran politických skupin? Ne, tak přistoupíme k hlasování. Bude to elektronické hlasování. Kdo je nemá, to bude muset eh, eh, dát na jevo. Máme tu dva dopisy, je to tedy eh, ten dopis k rozpočtu pro, zahajuji hlasování nyní. 16, but no, we have 16 votes no, cards now. We have, si- okay. All right, Mr. anyone can put their card in so, for your final vote in the committee. Takže to je vaše konečné hlasování na výboru. Kdo nemá kartu? A paní, ne, vy máte svou hlasovací kartu? Dobře, 18 pro, nikdo není proti, nikdo se nezdržel hlasování. A teď budeme hlasovat o tom druhém návrhu, eh, který se týká pilotních projektů. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce a výsledek s panem Kožušníkem opět 18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. A to se týká tedy zpravodaje za rozpočet na rok 2015 a jsem si jist, že to bude tedy začleněno do návrhu konečného rozpočtu. Pan komisař Michel Barně se dostaví až v 17.10. Teď eh, eh, máme eh, čtvrt a v mé zemi je to čas na čaj, takže navrhuji, abychom si udělali přestávku na čaj. Navrhuji, abyste se dostavili přesně na pátou hodinu nebo ještě dříve, abychom se setkali s komisařem Barnierem a chtěl bych ještě říci, že bezprostředně po vystoupení pana Barniera a po otázkách a odpovědích se zúčastníme koktejlu v předsálí. A nyní ale právě přicházejí návštěvníci. No, je mi to velice líto, že přicházejí v nesprávný okamžik. Do you want me to just welcome them briefly? Chcete je krátce přivítat? Okay. Barbara, did you want to just explain to your group? Okay. Use the microphone if you like. Prosím, jestli se chcete vyjádřit, prosím, použijte mikrofon. Geht das? Ja. Funguje mikrofon, ano, to je skvělé. Já bych chtěla svou skupinu poprosit, aby si nasadila sluchátka. Snad vy byste jim mohl něco říci o naší práci. Jistě to mohu, jakmile budou mít sluchátka. Bude to kanál číslo jedna, angličtina, ano. E, Jednička je němčina. Já bych vás jakožto předseda velice srdečně přivítal v Evropském parlamentu. Je to skupina návštěvníků paní Weiler. Bohužel eh, jsme měli eh, mít jednání s panem komisařem pro ochranu spotřebitelů Mimicou, eh, který se necítí dobře, je zřejmě nemocný a nemohl se dostavit já jsem předsedou eh, tohoto eh, výboru, ale my budeme mít nyní přestávku eh, na čaj a shromáždíme se tu zase kolem páté hodiny, až se dostaví pan komisař Barnier. Bohužel to není v naší moci. Já se s vámi velice rád setkám v předsálí spolu s paní Weiler, pokud budete mít nějaké otázky a děkuji, že jste se dostavili. Já vám velice krátce děkuji. Malcolm, Malcolm Harbour zastupuje konzervativní britskou stranu, ale jinak je obrovským zastáncem Evropy, zejména zastáncem jednotného trhu a v tomto výboru eh, měl v uplynulých pěti letech velice dobrou podporu a vlastně i předtím. Slyšeli jste to, pan komisař se dostaví později, v klidu se tady porozhlédněte, my tu pravidla nezasedáme, to je výjimka, využíváme celou řadu jiných krásných sálů, všechny je využíváme, ale tady eh, sedíme eh, v tomto kruhovém uspořádání eh, vpravo ode mě liberálové a potom zelení, takže tady máme opravdu pes které zasedání tlumočníci jsou tady, ty se neúčastní té přestávky na čaj, jak to navrhoval Balko Harbour, budou muset zase pracovat, budou se muset vrátit. Vedle Malcolma sedí pan z Řecka, referent eh, našeho výboru, který plně mluví německy a vedle něho můj dobrý kolega ze socialistické frakce Mitro z Finska referent, to je něco specifického v naší frakci. Kolegové jsou pryč, to je logické, protože všichni odešli na čaj. A vzadu sedí ještě několik našich pracovníků. Vy vidíte, jak funguje tlumočení. Je, plánuje se eh, zvětšení kapacity, že to budeme mít ještě více tlumočníků, až se připojí ještě více států. Myslím, že v oficiálním sále už nejsou žádné další eh, tlumočnické kabiny. To je potom v té správní části. Je to tak? Ano. Mhm. Dnes tu máme celou řadu tlumočníků. Myslím, že tu máme i chorvačtinu. které eh, zvláště vítáme jako vždy. Já eh, si myslím, že dovolíme i tlumočníkům, aby odešli na eh, přestávku. Já bych chtěl našim návštěvníkům velice poděkovat, že se dostavili. Asi jste slyšeli, to je poslední zasedání našeho výboru. My jsme vlastně svou legislativní činnost ukončili, nyní se my předkládáme legislativní eh, návrhy a je to tedy kousek historie, je to naše poslední zasedání a s radostí se připojím ke konversaci eh, před sálem. Děkuji.